Milé kolegyně a milí kolegové, prosím vás, usaďte se. Vážené dámy a vážení pánové, je mi mimořádným potěšením, že zde mohu přivítat přítele, prezidenta Slovenské republiky, Slovinské republiky, pana Borut Bahora. Pane prezidente, srdečně vás te vítám. Milé kolegyně a milí kolegové, v hovoru, který jsem právě vedl s Borutem Pahorem, my jsme si položili otázku, co má Thomas Ives, Hene Schmidt, Josef Muscat, Borut Pahor, Giorgio Napolitano, Eliody Rupo, François Hollande, Enrico Letta. Co mají tyto hlavy stát a vlád, států a vlád společného. Všichni jsou bývalými členy Evropského parlamentu. Dámy a pánové, vidíte, co, jak, kam to můžeme dotáhnout, co z nás může být. A to tady vidíte na příkladu prezidenta Slovenska. Dámy a pánové, je mi velkým potěšením udělit slovo našemu dlouholetému kolegovi. Pane prezidente, máte slovo. Vážený pane předsedo, Vážené dámy a vážení pánové poslankyně a poslanci, dámy a pánové, milí přátelé. Jak řekl pan předseda, jak řekl můj přítel Martin Schulz, byl jsem během posledního mandátu vaším kolegou. Pro některé z vás jsem byl i blízkým přítelem. Musím říct, že vás často postrádám osobně i politicky. V politickém smyslu, v tom smyslu, že jsem si vědom toho, že poslanec Evropského parlamentu, respektive Evropský parlament, tato sněmovna, zaujímá mimořádnou pozici a sleduje náš společný evropský osud, na jehož spoluudílení se podílí. Nikdo jiný takový úhel pohledu nemá. V tomto smyslu je tento parlament naprosto nenahraditelný. Jsem si toho vědom, jsem si vědom toho, že tento parlament má mimořádnou roli při utváření společného osudu víc než půl miliardy lidí. Vážený pane předsedo, s tímto respektem vůči tomuto parlamentu bych se dnes chtěl vyjádřit k jedné z mnoha důležitých otázek. Tato otázka po mém soudu se v budoucnosti stane otázkou ústředního významu. To však neznamená, že by bylo špatně o tom diskutovat. Někteří z vás smýšlí stejně jako já. Myslím, že se to brzo stane a je to otázka budoucnosti Evropské unie. Jak uvidíte, tato otázka pro mě není nijak akademická či abstraktní, ale je pro mě palčivě aktuální a má strategický význam. S tou výzvou jsme konfrontováni teď a pokud něco promeškáme, tak to spoždění sotva budeme dohánět. Ve svém dnešním projevu bych se chtěl zasadit za nový právní a politický krok směrem k prohloubení Evropské unie. A to teď, přesně teď, v těchto mezinárodních okolnostech, nikoliv jim navzdory, ale právě kvůli těmto okolnostem. Správný okamžik tomu, aby se učinil první krok tímto směrem, bude pravděpodobně po příštích evropských volbách. Má domněnka, mé přání je takové, aby vznikla konvence o budoucnosti Evropy. Mým přáním je, aby práce tohoto konventu skončila velkým politickým koncenzem, velkou politickou většinou, aby se pracovalo směrem k tomu, jaké budou potřeby budoucnosti ve prospěch naší společné vlasti, abychom svým občasům mohli poskytnout blahobyt a jistotu, abychom měli novou ústavu. Znám zdejší postoje, vím, že někteří z vás jsou proti tomu a máte naprostou pravdu. Mnozí z našich lidí pochybují o správnosti této otázky. Všecko je to legitimní a demokratické. Proto existuje tato sněmovna, existuje tento Evropský parlament. Totiž proto, aby o těchto osudových rozhodnutích na křižovatci Evropské unie se přijalo rozhodnutí, kterým směrem chceme jít, demokratickým způsobem, ve věcném a tolerantním dialogu. Někteří jsou pro a někteří jsou proti. A já bych rád představil několik názorů. Bude to velice důležité téma a nakonec se o tom třeba bude rozhodovat v referendu v některých členských státech Evropské unie. Pak tato otázka bude mít onu patřičnou demokratickou legitimaci, kterou nová ústava potřebuje. Rád bych zdůvodnil svůj názor, ale předtím chci vysvětlit dva důvody, z nichž pochopíte mé postoje. Za prvé, svůj celý politický život přes čtvrt století jsem přesvědčeným Evropanem. Myslím si, prostě věřím v Evropu. Věřím v evropské myšlenky, v myšlenku Evropy jako společenství států a národů. Myslím, že mezi námi je více toho, co nás spojuje, než toho, co nás rozděluje. Vzdor všem našim rozdílům. Historické zkušenosti nás učí, že spolupráce zaručuje mír a mír je základem blahobytu. O tom svědčí i Nobelova cena. Tento názor o evropských ideálech se nikdy nezměnil. Hovořím zde mezi přáteli a mohu říct, že mé přesvědčení se dokonce posílilo. Po druhé světové válce jsme všichni zažili ony mimořádné odvážné kroky směřující ke spolupráci k naš- v našem společném domě. I Lisabonská smlouva byla krokem dopředu. Chci jenom říci, že na základě uh, těchto všech svých zkušenostech tato smlouva brzo jako právní báze nebude postačovat. Pro tak silnou Evropskou unii, jakou potřebujeme k tomu, abychom řešili problémy našich lidí, nejde o to jenom, dámy a pánové, kolegyně a kolegové, nejde jenom o to, aby se zvládla finanční krize, jde třeba uvažovat o dalším institucionálním posílení Evropské unie. Vedla i k tomu, že se teď diskutuje o odstranění demokratického deficitu. Finanční krize, hospodářská krize z roku 2008 a částečně i dnešní přivedla na světlo světa to, že máme problémy, které musíme překonat, a to problémy politického, právního, hospodářského a sociálního charakteru, tak, abychom získali důvěru evropských občanů v evropskou vlast a abychom toto důvěru mohli udržet. Nejde jenom o to, abychom měli jednu ústřední banku a 16 nebo 18 fiskálních politik. To prostě neladí. Také vidíme, že Rada, Evropa, eh, Rada, Komise a vy v parlamentu se snažíte najít ať dočasná či trvalá řešení a najít jednotná jednomyslná rozhodnutí. Ale ruko na srdce. Jedná se o základ, který do budoucna není dost trvalý pro strategický postoj Evropské unie, pokud chce hrát svou roli aktéra na mezinárodní scéně, v politice, v hospodářství, v mezilidských vztazích, pokud chce tuto svou roli udržet a dokonce posílit. Za druhé, jak řekl můj přítel, pan předseda, za svou kariéru jsem zastával různé role. Stejně tak jako mnozí z vás tady v sále. jste zde a vy všichni máte nejrůznější politické zkušenosti, nazbírali jste potřebné zkušenosti. Někteří z nás se vracejí do národní politiky. To je velmi významné. Ty zkušenosti z Evropského parlamentu a jejich přenos zpět, možná i moje zkušenost z Evropské rady, když jsem byl premiérem právě v době krize, která nás zastihla zcela nepřipravené od roku 2008 do roku 2011. Tato krize ukázala, že jsme museli přijímat velice svízelná rozhodnutí, ale tady v Evropském parlamentu v radě byla přijímána rozhodnutí, abychom korigovali záležitosti tak, abychom mohli Evropu z krize zachránit. Sledoval jsem to všechno z bezprostřední blízkosti, jak krize dopadla na nepřipravenou Evropu. Mnoha protikrizová opatření byla schválena a přijata pod velkým tlakem, tlakem časovým a tlakem okolností, v nepřítomnosti institucí, dalších globálních mocností. My však tyto instrumenty nemáme, některé mocnosti je mají. Proto na nás lidé ukazují prstem, že jsme nekompetentní, neschopní reagovat včas, ale my k tomu nemáme prostředky, nástroje, nemáme to instrumentárium, abychom mohli tímto způsobem reagovat. A proto je tak důležité, abychom se dohodli na tom, že co si takového ve svých rukou mít musíme, tak abychom mohli reagovat na očekávání našich lidí, aby oni mohli mít důvěru v to, že zítra bude lépe a nikoli hůř. Jako prezident Slovinské republiky mohu říct, že krizi stále ještě čelíme. Musíme ale říct, že to není nic ve stylu wishful thinking. Přece jenom vidím v politické úrovni větší míru jednoty, ať už ve vládních či opozičních řadách. Přijímali jsme nedávno dramatická rozhodnutí, která svědčí o velké politické zralosti. Tady teď nechci činit pro žádnou propagandu. Slovinsko krizi překoná a zase bude patřit k úspěšným státům. Vidíme, že krize důvěry dopadla na všechny instituce, na politické instituce, na právní instituce. A proto je důležité vidět, že se projevují i ve Slovensko první náznaky euroskepticismu. Zároveň máme však víru a přesvědčení, že sami to nedokážeme, ale spolu to dokázat můžeme. Zachovat tuto víru je teď naším nejvyšším úkolem. A proto říkám, že nemůžeme o evropské budoucnosti hovořit nebo přemýšlet za pár let, až bude líp. Musíme o ní přemýšlet teď. Teď je to důležité. Jde o to, aby intelektuálové převzali elán, který jsme měli při přechodu do nového tisíciletí, když pracoval konvent, někteří z vás v něm pracovali. Tenkrát panovala víra, že budeme schopni uskutečnit Lisabonské cíle. V roce 2000 jsme psali, že za několik málo let budeme nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější ekonomikou na světě. Dnes jsme toho stále ještě velice vzdáleni, ale ta možnost, že toho dosáhneme, existuje, protože to umožní, aby naši lidé viděli ekonomický růst doprovázený konzolidací a vznikem nových pracovních míst a mladí lidé získají naději, že budou žít ve státě v Evropské unii, která jim umožní lidsky důstojný život. Vážený pane předsedo, můj postoj k sjednocování Evropské unie, k rozšiřování, hlavně v oblasti západního Balkánu, se opírá o to, že je to slučitelné s vnitřními potřebami Evropské unie a s vnějšími okolnostmi globálního hospodářství a mezinárodní politiky. Mír můžeme Míru můžeme dosáhnout jenom tehdy a mír bude trvalý jenom tehdy a blahobyt se bude posilovat jenom tehdy, budeme-li více spolupracovat. Má teze tedy zní, mé přesvědčení vůči tomuto parlamentu a vůči všem národům Evropy je takové, že to, čeho jsme již dosáhli, odkaz míru a blahobytu, můžeme do budoucnosti pěstovat a rozšiřovat pouze tehdy, pokud budeme všichni obsahle spolupracovat v naší širší vlasti. Příliš dlouhé váhání u právních okolností by tento odkaz mohlo ohrozit, to říkám jako prezident jednoho z menších členských států Evropské unie. Možná by to bylo pochopitelnější, kdyby se za to zasazoval prezident nějaké větší země, ale Slovinsko má své zkušenosti, které jsme získali při rozpadu Jugoslávie. Možná mohu přispět k vašim úvahám i z tohoto úhlu pohledu, z pohledu malého členského státu. Malé členské státy mají možná někdy obavu z přenesení suverenity do Bruselu, s přenesení kompetencí evropským institucím a z toho, že bude omezena jejich samostatnost. Ale my, Slovinci, ze své vlastní zkušenosti víme, že to vlastně je předpokladem pro to, abychom svou národní kulturu a svou specifičnost si mohli uchovat. Neboť pokud se vše zhroutí, tak nebudeme mít, eh, nebudeme stát dokázat provázet eh, technický pokrok a rozvoj ve světě. Toho budeme schopni pouze společně. A to také ukazuje a vysvětluje to, proč menší státy, proč já se zasazuji o to, aby Evropa srůstala stále silněji. Zakládá se to také na přání, že si přejeme, abychom podpořili mladé lidi na jejich těžké cestě čtvrtina mladých lidí je bez práce. A pokud dnes například hovoříme o vizi, vizi eh, Spojených států evropských a pokud mladým lidem nevysvětlíme, že chceme vytvořit podmínky, schválit a přijmout opatření, že chceme se vydat novým krokem směrem pokroku a technologického vývoje Evropské unie, tak jak to činí USA či Čína nebo Ruská federace a Brazílie, pak se nám nepodaří splnit náš cíl a dosáhnout našich ideálů. Mladé, mladí lidé musí podpořit, eh, jaká myšlenka je za Evropou, že jde o to podpořit eh, blaho lidí, pak je přesvědčíme o tom, že se to vyplatí vyvíjet úsilí v tomto směru. Toto je zásadně důležité proto, aby naše ideje byly úspěšné. Proto tedy apeluji, apeluji na Evropskou radu, aby v co možná největší míře zvolila přístup, který již zítra umožní mladým lidem nová pracovní místa. Například investovat do mini podniků, do malých a středně velkých podniků, do vzdělávání a kvalifikace pro mladé lidi. A zde, vážení poslanci, můžete sehrát velmi důležitou, nenahraditelnou roli i vy. Neboť bych chtěla apelovat i na vás, abyste co nejdříve se dohodli na víceletém finančním rámci 2014 až 2020. Abych se vyhnul nedorozumění, když eh, někdo z nás hovoří o evropských státech eh, Spojených státech evropských, tak tím nemáme na mysli ten, tu americkou koncepci toho, že národy se spojily dohromady. Když hovořím o Evropě, tak mám na mysli její rozmanitost diverzitu. A tak, aby Evropa správně fungovala, je třeba nalézt nový poměr, novou vyváženost mezi respektem eh, rozmanitosti, zachováním eh, toho, co máme odlišné, a mezi jednotou, tím, co, nám bude, tím, co nás bude spojovat. Navrhuji, že nebo chci říct, že pokud zastánci silnější Evropy nyní budou mlčet, pokud budeme nejdříve vyčkávat, až se situace zlepší a pak sdělíme naše ideje, myšlenky lidem, veřejnosti, tak zvítězí euroskeptici. Možná to bude vítězství, ale bude to vítězství krátkodobé. Z dlouhodobého hlediska by toto znamenalo obrovskou porážku, dámy a pánové, pane předsedo. Na závěr bych chtěl ještě jednou poděkovat Evropskému parlamentu. Zde probíhá demokratické rozhodnutí, demokratické tvorba rozhodnutí v rámci Evropské unie. Vím, že je to v části bolestné, protože veřejnost některých eh, členských států eh, vás nevnímá tak, jak byste si zasloužili. A proto já bych chtěl vyjádřit svůj velký vděk. Vděk vám, jakožto zástupce státu, jakožto prezident státu. Děkuji vám za vaši práci, za vaše úsilí pro naši společnou budoucnost. A chci říci, že s důvěrem hledím do, vůči naší společné budoucnosti a chci říci, že Nobelova cena nebyla až tak vyznamenáním, jako spíše varováním. Varováním pro nás, pro všechny, pro naši veřejnost v tom smyslu, že mír není něco samozřejmého, že je třeba každodenního úsilí, každodenních obětí pro to, abychom mír uchovali. A pokud se nám toto podaří navzdory veškerým problémům, kterým čelíme, tak se nám podaří zajistit naši budoucnost. Tímto bych uzavřel své vystoupení. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji mnohokrát, pane prezidente, za vaše velmi povzbudivá slova. Myslím si, že to byl projev, který zde v parlamentu povede ke kontroverzním diskuzím, protože to, co jste řekl eh, o ústavním procesu v Evropě, jak jste sám podotknul, jistě ne, se nebude líbit všem kolegům. E, co já si o tomto myslím, to vy dobře víte, ale já to tady nemohu nyní nahlas říci. To povzbuzení pro naši práci, pane předsedo, promiňte, pane prezidente, je něco, za co vám celého srdce děkuji. Já myslím, že to bylo vůbec poprvé, kdy hlava státu se takto jasně, takto jasně poděkovala parlamentu za jeho práci. Ale je jasné, že někdo jako vy, kdo tak dlouho angažovaný pracoval zde jako poslanec, ví, že parlament, který má 754 poslanců, brzy bude mít i poslance se Chorvatska, že takovýto parlament, který vytváří legislativu pro 500 milionů občanů v Evropě. Takto jedinečná legislativní, eh, legislativní schromáždění, že tedy dělá důležitou práci a já vám děkuji za to, že jste naše úsilí uznal. Euh, Budeme tedy pokračovat v hlasování. Podle pořadu jednání je na řadě